Posaďte se, prosím. Porządek dzienny przewiduje głos... Podle pořadu jednání bychom teď měli hlasovat o zprávě pana Soriana. Jde tady o návrh opravného rozpočtu číslo 5 2010. Hlasování o této zprávě je jmenovité, takže prosím, vložte vaše hlasovací karty do zařízení. Otwieram głosowanie. Zahajuji hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Já gratuluji panu Surianovi. A teď zpráva pana Eč- Ariase Echeverry. Zpráva o dokončení vnitřního trhu pro elektronický obchod. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pan posud? Eh, já se omlouvám, pane předsedo, já jsem zapomněl hlasovací kartu v zahraničně politickém výboru. Eh, já eh, ale chci jenom říci, že jsem nehlasoval v tom prvním hlasování, nicméně byl jsem zde přítomen. OK. OK. You must help it in any way. Eh, głosujemy teraz Sprawozdanie pana Ari... Děkuji a teď se dostáváme k hlasování o zprávě pana Echeveria dokončení vnitřního trhu o elektronickém obchodu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Gratuluji panu Echeveriovi. Teď se dostáváme ke zprávě paní de Vejrak, vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví. Budeme hlasovat o návrhu tohoto nařízení. Nejprve blok číslo jedna kompromisních návrhů a hlasovat se bude jmenovitě. Prosím, otevírám hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o pozměněném návrhu. Kdo je pro? Kdo je přečiv? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení. Legislativní usnesení, prosím, eh, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato a já gratuluji paní de Vejrak. Pan Cokalas eh, se hlásí o slovo, prosím. Eh, moje hlasovací karta nefunguje, takže nefungovala v průběhu posledního dvojího hlasování. Takže to je číslo 831. Eh, okamžitě vám posíláme technika. Děkuji vám. Budeme nyní hlasovat o zprávě kolegy Vydala Kvatrase A sice bude to otázka rozhodnutí Evropského parlamentu a rado, která se týká zabezpečení dodávek plynu. Blok číslo jedna, kompromisní, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní nechám hlasovat o takto pozměněném návrhu komise. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A nyní nechávám hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Budeme hlasovat po jménech. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji panu kolegovi Vidalu Kvadrasovi. Kolega, kolega Šogor. Pan kolega Šogor se hlásí o slovo, který je zpravodajem následující zprávy. Pan kolega Šogor. Eh, prosím, připočtěte mě, že jsem byl pro. Ano, my to později zahrneme, pane poslanče. Eh, pan Šogor nyní. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat Evropské komisi za prohlášení, které je nyní předkládáno k hlasování ohledně eh, radmistní dohody mezi ES a Pakistánem. Jedná se tedy o návrh rozhodnutí rady o eh, readmisi Děkuji. A nyní zpráva o dohodě mezi Evropskou unii a Islámskou republikou Pakistánem o zpětném přebírání osob. Nebyly podány pozměňovací návrhy, takže nyní budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Ano, dobře prověříme elektronicky. Zahajuji toto hlasování elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva je schválena. A blahopřeji panu kolegovi Šogorovi. Nyní zpráva pana Kazaka v otázce obchodních a hospodářských vztahů s Tureckem. A nyní se podíváme, budeme hlasovat o návrhu usnesení. Eh, technická připomínka, prosím. Pane předsedo, článek 175, já bych chtěl, aby eh, tento návrh byl vrácen komisi k opětnému prověření, protože pan Lorgor eh, studoval ve Francii na Sorboně a já si myslím, že ta zpráva, kterou předložil, není objektivní, podléhá turecké vládě a já si myslím, že by se ten návrh měl vrátit komisi. A chtěl bych ještě v této souvislosti eh, požádat o jmenování nového zpravodaje, který by byl objektivní a doufám, že mě v tom kolegové podpoří. Může zložit tylko grupa politická. Eh, takovýto návrh eh, může předložit pouze politická skupina. Eh, návrh ze strany jednotlivce není adekvátní a nemůžeme ho zohlednit. A nyní budeme tedy hlasovat o zprávě pana Kazaka o obchodní hospodářských stazích s Tureckem. Já nyní nechám hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1 po jménech zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Eh, Podaje pod gos... Nyní nechávám hlasovat o pozměňovací návrhu číslo 2 a bude to na dvě části. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Schváleno. Pros, prosím, pane kolego. Gospodin předsedatelu, točka vtorka. Pane předsedo, tady se říká, že to musí být politická skupina a nebo minimum 40 poslanců, kteří mohou požádat o vrácení zprávě komisi a proto bych se chtěl, nebo pardon, výboru, proto bych se chtěl zeptat, jestli tady je 40 poslanců, kteří by byli pro. Ti kolegy. Eh, dobrá, takže nyní kdo chce eh, podpořit návrh pana kolegy? Kolego, to jest niewystarczające. Pane kolego, ten počet není dostatečný. Počet nebyl dostatečný. Takže, dámy a pánové, vrátíme se k hlasování. Připomínám ještě, že jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu číslo dvě, první část a tu jsme přijali. První část o pozměnacím návrhu číslo dvě jsme přijali a nyní budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky. Zahajují elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Druhá část byla zamítnuta. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A nyní celý návrh usnesení. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Já blahopřeji panu kolegovi Kasakovi. Paní Delange. Paní Delange. Eh, sepsala zprávu, která se týká právní předpisů EU zaměřené na zachování biologické rozmanitosti. A budeme hlasovat o této zprávě. Eh, článek 51, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Paní zpravodajka si přeje promluvit. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Just to ask... Děkuji, pane předsedo. Byl bych ráda, aby eh, to poslední závěrečné hlasování bylo jmenovité. Paní zgláša to v jménu grupy politické. Eh, navrhujete to jménem politické skupiny? Jménem politické skupiny, paní? Yes, obviously, and it has been this... Ano, a také jsem to probral se stínovými zpravodaji. Um, uh, eh, bylo to požádáno poněkud eh, pozdě, ale pokud není nikdo proti, mohli bychom hlasovat po jménech. Je někdo proti tomuto návrhu? Yeah. Yes, Mr. President. Uh, Já namítám, ne, že bych namítal proti jmenovitému hlasování, ale už jsem v této komoře mnohokrát říkal, měli bychom mít jedna stejná pravidla, která platí pro všechny. Kdyby jeden z nás chtěl jmenovité hlasování, tak by jste nám to neschválili. Já si myslím, že ty pravidla jsou, tak se mají dodržovat. Eh, proszę Państwa, eh, głos... Dámy a pánové, budeme nyní hlasovat 67, odstave 67 po částech. První část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní odstavec 69 a opět hlasujeme po částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? A nyní o celém návrhu usnesení, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Usnesení bylo schváleno. Ano, prosím, máte slovo, paní zpravodajko. Pane předsedo, při vší úctě už k tomu došlo, máme precedent, můžeme požádat o jmenovité hlasování před hlasováním. A pokud se 40 poslanců postaví proti, tak se tak hlasovat nebude. Ale zatím vystoupil jenom jeden proti. Chtěl bych eh, v klidu vyjasnit toto postup, o které hovoříte, se týká ústních pozměňovacích návrhů, poněvadž na ústní pozměňovací návrhy na jejich podávání není stanoven termín. Jestliže ovšem eh, navrhujete elektronické hlasování, tedy hlasování po jménech, tak zde platí jiné pravidlo. Prostě nikdo nemůže proti tomu nic mít. My jsme ovšem měli termín podávání návrhu a vy jste tento termín nedodržela. Toto pravidlo platí. V případě, že je stanoven termín pro podávání návrhu, není možné eh, se stavit proti. Čili usnesení bylo schváleno a já chci poblahopřát paní Delange práci odvedené pro toto usnesení. A nyní eh, budeme hlasovat o zprávě pana Ferreiry. We were voting, colleagues. Kolegové, my jsme hlasovali. Kolikrát chcete hlasovat? Ano, hlasovali jsme jednou a výsledek byl naprosto jasný. Takže nyní zpráva pana Ferreiry o prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Pozměňovací návrhy nebyly podány, takže hlasujeme o usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Děkuji vám a děkuji panu kolegovi Federovi. A nyní zpráva paní Theo Charles o snižování chudoby a vytváření pracovních míst eh, v rozvojových zemích. Návrh usnesení opět nebylo, nebyly podány pozměňovací návrhy, ale budeme hlasovat různé paragrafy. Takže nejdřív odstavec číslo dvě, kde je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Odstavec 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 49, kdo je pro? Dobrá, tak odstavec 26 budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Ale dobře, že jsme to prověřili. Děkuji vám, že jste mě upozornili. Vypadalo to, že rozdíl je větší. Nyní odstavec 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Odstavec 54, kdo je pro? Proti? Musíme prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 83 Eh, na dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní odstavec 84. Paní Theo Karus eh, si přeje nám k tomu něco říci ústní pozměňovací návrh číslo 84. Prosím. Já bych ráda přednesla ústní pozměňovací návrh. Přečtu vám ho anglicky. Žádáme, aby EU a G20 přijali konkrétní kroky k vykoření zneužívání eh, daňových rájů, vyhýbání se daním a ne, mm, nezákonným finančním údnikům eh, z rozvojových zemí a aby podporovali to, aby tyto zdroje byly investovány do rozvojových zemí. Takže se tam jedná místo slova allow, aby bylo slovo promote. Jaký Ehm, má někdo něco proti tomuto ústním pozměňovacímu návrhu? A vidím, že nikdo nemá nic proti, takže hlasujeme o odstavci 84 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní odstavec 94. Kdo je pro? Proti? Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Sváleno. A nyní číslo 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se, že zamítnu to, ale ověříme elektronický závěr hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnu to skutečně. A nyní eh, bod zdůvodnění B. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém takto pozměněném dokumentu, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Já blahopřeji paní zpravodajce Teo Karusové. Tím končíme hlasování. Jak państwo vruč... A pokud se ještě na chvíli sklidníte, pardon, pokud se až se vrátíte do svých kanceláří, najdete ve svých eh, e-mailových schránkách informace o čtvrtku. Bude to sdělení o tom, jak to zde bude probíhat ve čtvrtek, prosím, eh, přeštěte si to. Well, I would like to speak to the lady 583.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 colleagues, please. Vážení kolegové, prosím o klid. Budeme pokračovat vysvětlením hlasování. A začneme zprávou.